Takže vám všem přeji krásné dobré ráno. V našem tropickém klimatu naší místnosti to je skutečně kontrast k chladnému počasí venku. Nejprve mm, k programu. Program může být přijat, jak byl předložen, nejsou k tomu žádné změny. Za, za druhé dnes tady máme všechny jazyky s výjimkou maltéštiny, chorvačtiny a galištiny. Zítra budeme mít o jeden jazyk víc, tam nám bude chybět jenom uh, chorvačtina a galština. Náš výbor má nového člena po rezignaci Ineše Cuber z GUE NGL která odstoupila jako členka Evropského parlamentu, vítáme v našem výboru pana Joao Pimentu Lopese. Ale myslím, že tu ještě není. Za třetí máme návštěvnické skupiny, 30 administrátorů z regionální rady z Akitán Limuzan Poitu Šahant. Doufám, že jsem to vyslovil správně. Byli pozváni paní Morin Chatier, Oni se účastní našeho zasedání z 10, od 10.30 do 11.30 a máme také norské hosty z norského parlamentu, kteří nás zítra navštíví od 9 do 11.30. Potom eh, je třeba schválit zápis ze schůze 12. 13. října a 26. listopadu 2015. Nedostal jsem k zápisu žádné připomínky, takže je tímto můžeme schválit. A teď se dostáváme k bodu programu číslo 4, a to je provádění úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem k závěrečným podmínkám výboru OSN pro tuto úmluvu. Je to velice dlouhý název Srdečně vítám všechny zúčastněné a než přejdeme k poradám, k tomuto bodu, dovolte mi jenom stručnou připomínku. Máme v místnosti také eh, znakovou řeč mně bylo řečeno, že zelená karta má signalizovat, že všechno je v pořádku a že všechno bylo pochopeno. Pochopeno, zelená karta, zelená, pardon, žlutá karta má signalizovat řečníkovi, že hovoří příliš rychle, takže prosím, to je signál, že by měli hovořit pomaleji aby eh, stihli přetlomočit nejenom kolegové, kteří tlumočí do znakového jazyka, ale i naši kolegové v kabinách. A červená karta znamená, nepochopili jsme to, prosím pěkně, řekněte to jednodušším způsobem. Doufám, že jsem to všechno teď řekl správně a že můžeme používat tyto karty. Pak, když někdo dostane červenou kartu, nemusí opustit sál. Dovolte, abych vás srdečně přivítal eh, z UNCBR výboru pana Neana Kinsta, který je členem tohoto výboru. Rovněž chci přivítat Michala Flahertyho, který je ředitelem Evropské agentury pro základní lidská práva. Dále vítám Emily Orali, eh, která je obmucmankou. A dovolte, abych přivítal také Güntera Ankera a místo předsedkyni Evropského fora pro osoby s postižením a Jana Jaraba, který je zástupcem regionálního výboru pro lidská práva. Teď eh, jsem tedy jmenoval pět expertů, kteří v prvním kole budou mít každý pět minut na svou přednášku. Nezapomněl jsem na nikoho. Řekl jsem, že Diane Kingston bude hovořit, ano, tam bude jako první. Máme tady tedy pět řečníků. Teď říkal pan předseda, že budou hovořit deset minut a potom dostanou slovo stínoví zpravodajové z výboru pro zaměstnanost. A nyní má nejprve tedy slovo paní Kingston. Thank you very much and... Děkuji za slovo. Děkuji také za to, že jste mi umožnili eh, sem dnes přijít a vystoupit. Požádali jste mě, abych se vyjádřila k celé řadě věcí, které se týkají závěrečných připomínek eh, té revize já tomu budu říkat úmluva, eh, nikoli eh, ten celý název CRPD, a pak jaká je role výboru, jaké jsou ty revizní procesy a eh, jaké jsou doporučení. Já jsem jeden z 18 členů toho výboru a úlohou výboru zejména je sledovat provádění úmluvy, její implementaci. Děláme to pravidelně prostřednictvím pravidelných zpráv, Eh, dva roky po ratifikaci, nebo v případě eh, uzavření, což je případ EU, tak dva roky poté eh, se vypracuje a předloží počínající zpráva a potom ten cyklus podávání zpráv je dvouletý. Kromě toho, že děláme ještě celou řadu dalších činností, ale tato z nich je asi ta nejdůležitější. Co se týče eh, revizního procesu, pokud je o EU, tak eh, máme poměrně dlouhou historii. Šlo o první regionální orgán, který eh, se stal součástí. Takže jsme se podívali na předloženou zprávu EU a také na seznam otázek nebo témat, která byla předložena EU. Tento seznam témat a otázek vycházel ze všech zpráv, to znamená nikoliv z té hlavní zprávy států, ale také ze zpráv dalších alternativních subjektů, například zástupců občanské společnosti. Potom EU měla tři měsíce na to, aby odpověděla, zareagovala na tento seznam otázek a tenta, témat a e, spolu ještě s těmi alternativními zprávami a zprávami od státu jsme měli e, základ pro e, šestihodinový dialog, který proběhl v Ženevě. Tento šestihodinový dialog Eh, vedl k 36 klíčovým doporučením a tři z nich vyžadují ještě následující eh, činnost během eh, jednoho roku. Ty ostatní, ta ostatní doporučení by měla být implementována během následujících čtyř let, čím se dostáváme potom do následujícího cyklu podávání zpráv. Teď něco k doporučením. Do klíčové oblasti Eh, já jsem měla pocit, že jako výbor pro zaměstnanost řešíte pouze zaměstnanost, ale ve skutečnosti toho děláte mnohem více. Takže pokud je o zaměstnanost, to je klíčová oblast, tak tady máme 11 hlavních oblastí, které bych chtěla zdůraznit. První je velmi vysoká míra nezaměstnanosti mezi osobami s postižením, pokud to porovnáme eh, se zdravými občany v EU. Eh, za druhé, ehm, takzvané určité chráněné dílny. Eh, to je častější typ zaměstnání než eh, otevřený trh. A ehm, využívá se k tomu financování ze sociálního fondu. Potom třetí oblast, sociální ochrana pro aktivně pracující a opatření sociální ochrany ty, měly, eh, ty byly negativně zasaženy úspornými opatřeními, opatření sociální ochrany. Potom volný pohyb, to je další klíčová oblast, eh, které je třeba věnovat pozornost. A zejména se týká pohybu osob eh, s postižením, které vyžadují mimořádnou podporu. Například musí sebou převážet různé věci. Potom ehm, zvyšování povědomí eh, napříč evropskými institucemi, to je také důležité. Potom eh, monitorovací rámec, který podle mě je mimořádně problematický v EU. A to tež platí také pro um, nedostatek takových center, takzvaných focal points. Potom další oblastí je koordinaci a konzistence, soudržnost mezi institucemi EU. Jestliže ta úmluva má být opravdu plně implementována a jestliže chceme, aby se něco změnilo v životech osob s postižením, tak opravdu potřebujeme zajistit dobrou koordinaci napříč celou EU a v rámci a i v jednotlivých institucí. Musíme vystupovat jednotně. Disagregovaná data je to pro vás příležitost něco učinit, zejména pokud je o vnější činnost. V rámci doporučení jsme zdůraznili, že EU má skvělou příležitost být v této věci vůdci, vůdcem a um, implementovat něco také v rámci agendy 2030. Disagregovaná data, jejich porozumění, a netýká se to pouze například pohlaví nebo údajů o věku, ale také údajů o postižení. A potom eh, v neposlední řadě je zapojení osob s postižením, k tomu se ještě dostanu podrobněji. Ráda bych se zaměřila na čtyři oblasti z toho seznamu, který jsem uvedla. Za prvé, článek 33. Jde pravděpodobně o článek, který je nejčastěji špatně pochopen, eh, porovnáme-li ho se všemi články úmluvy, alespoň to jsem pochopila z toho dialogu, který jsme měli s různými zainteresovanými stranami je obrovská, obrovský rozdíl mezi implementací úmluvou, umluvy a monitoringem. Musí jít o dva naprosto nezávislé procesy, implementace a monitoring. Co se týče implementace, tak jsem hovořila o koordinaci a konzistenci napříč EU. A jsem opravdu ráda, že eh, výbor CRPD je součástí koordinace. Nicméně je k tomu zapotřebí eh, mandát v rámci sítě CRPD. Váš monitorovací proces musí být plně nezávislý a to jsem eh, zdůraznila už v rámci toho konstruktivního dialogu s EU. Evropská komise eh, je součástí toho monitorovacího orgánu, součástí monitorovacího rámce a my jsme opravdu rádi, že Tomu tak je. Nicméně je důležité, aby také výbor eh, pro zaměstnanost, libe a pety byly také součástí. Nemůžete dělat oboje, nemůžete zároveň provádět implementace a zároveň i eh, monitorovat, to znamená, musí to být nezávislé. Nicméně, jestliže má monitoring být úspěšný a máme zajistit koordinaci, tak tomu potřebujeme zdroje. mě bylo opravdu líto, že pokud je o takzvané focal point, tak eh, na začátku tímto centrem bylo generální ředitelství eh, Justice a v první řadě šlo o otázky lidských práv, protože to spadlo pod toto generální ředitelství. A nevím, proč to bylo potom přesunuto pod generální ředitelství pro zaměstnanost. Já si myslím, že tím nám uniká spousta příležitostí když jsme to přesunuli. Například eh, mm, to pro ta propojenost jednotlivých práv v rámci generálitelství Justice sem spadají eh, práva žen, starších osob, eh, osob s jiným zaměřením a tak dále. Ale nemáte tady osoby s postižením, to se přesunulo pod zaměstnanost a já si myslím, že z hlediska lidských práv tím vysíláme negativní signál. Nicméně máme i určité pozitivum. E, nový místo předseda ke základním právům by mohl představovat opravdu to, no, ten nový focal point pro EU a tím by se vyslal ještě větší signál o tom, e, jaká je angažovanost v oblasti lidských práv. Pokud je o článek 33, tak máte tři části. E, nezávislý monitorovací mechanismus, ten státní subjekt a potom zapojení a hlas tedy osob s postižením bez zapojení osob s postižením, a to všemi možnými způsoby, ať už jde o koordinaci, nebo o takzvané focal points, nebo o zapojení do veškerého rozhodacího procesu ve všech částech jejich života, tak implementace eh, nebude fungovat, pokud nezapojíme všechny tyto části. Proto na vás apeluji, aby hlas a zapojení osob s postižením byly zařizeny do implementace i monitoringu takže aby byly součástí evropského rámce a také do sítě CRPD. A také prosím o zajištění dostatečných zdrojů. Závěrem ještě něco k článku 32. Eh, už jsem zmínila, že těch našich doporučeních se vyjadřujeme poměrně důrazně. Platí to také pro článek 32. Říkáme, že EU je největším dárcem, pokud je o mezinárodní rozvojovou pomoc a platí to také pro jednotlivé členské státy. A to ve srovnání eh, celosvětové měřítku, takže máte jedinečnou eh, pozici jako určitý pionýr vůdce. A pokud je o vnější činnost, tak bych ráda na vás apelovala, abyste zajistili disagregovaná data, abyste skutečně ukázali světu, jaký, jakých změn můžete dosáhnout, když do e, své činnosti v rámci vnější činnosti zapojíte také téma osob s postižením. Z mé strany to zatím vše a rád zodpovím vaše dotazy. Děkuji. A aniž bych ztrácel čas dlouhým proslovem, předám slovo Michaelovi Olfleherty, který zastupuje Evropsk- agenturu EU pro základní práva. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, paní zpravodajko, vážení poslanci Evropského parlamentu, milí přátelé, jsem velmi rád, že jsem byl pozván, abych se mohl účastnit této velmi důležité diskuze. Je to důležité z mnoha důvodů. Za prvé, nyní se blížíme desátému výročí pozoruhodné úmluvy o právech E, osob se zdravotním postižením, což byl důležitý milník, protože jsme se posunuli od zdravotních záležitostí k lidským právům. To znamená, že jsme skutečně dostali úplnosti lidských práv lidí nebo osob se zdravotním postižením. Další věc. Rád bych připomněl pozoruhodnou iniciativu e, Evropské unie která spočívala v tom, že přistoupila k této úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením. To znamená, že lidská práva byla pro eh, tyto osoby mnohem koherentnější, soudržnější. Poprvé, eh, a to je třetí poznámka, jsme eh, svědky toho, že orgán OSN směřuje připomínky k orgánu EU. To znamená, že je tu globální perspektiva, která nám umožňuje Eh, velmi zásadním způsobem přispět k tomuto problému. Zároveň bych rád řekl, že dneska hovořím mm, v rámci monitorovacího rámce podle článku 33, protože to je eh, skvělá konfigurace aktérů v rámci EU. Je to dobrá příležitost. Eh, zahrnuje to parlament, který se zastává eh, zpráv osob s postižením, eh, ombudsmanku, potom agenturu pro základní práva, což je Centrum excelence v lidských právech a EDF, což je hlas osob se zdravotním postižením. Je to jedinečná kombinace těchto institucí v rámci monitorovacího rámce, o kterém hovořila paní Stevens. A Eh, zároveň bych rád řekl, pane předsedo, že je jedinečné, že se tedy koná slyšení v parlamentu eh, právě na e, téma doporučení orgánu OSN. Ten bezprostřední kontext našeho setkání je e, uzavření doporučení. Ta jednání byla nedávno výborem dokončena a musím přiznat, že e, pokud mohu použít anglický pojem, doufám, že tlumočníci to dobře přeloží, že tedy přistupuji k činu. Já jsem působil ve výboru pro lidská práva OSN. My jsme tedy eh, formulovali doporučení pro lidská práva, to znamená, že mám desetiletou zkušenost eh, v tomto prostředí a rád bych řekl, že musíme přiznat, že pokud se podíváme na ty komentáře, tak eh, je tam 94 doporučení, ale když se na to podíváte přesně, tak si myslím, že poslanci uznají, že jsou ta doporučení formulována velmi eh, pečlivě a že velmi mm, výstižně popisují problémy a že eh, představují tady dobře formulovaná politická doporučení, která mohou problém dobře vyřešit. Nicméně si musíme připomenout, že v tato doporučení nejsou závazná, nepředstavují právní závazek. Je to pomoc směrem ke státům a Evropské unii, tak aby dostali své zodpovědnosti. Zároveň bych měl dodat, že nejsou ani dokonalá. Ta doporučení nejsou dokonalá a musíme si to přiznat. Eh, monitorovací orgán OSN nevěnoval dostatečnou pozornost otázce kompetencí EU. Musíme zároveň číst mezi řádky, tak abychom si eh, tedy uvědomili, jak se to má s kompetencemi EU a členských států na straně druhé. A upřímně řečeno si musíme přiznat, že i formulace by v některých některých bodech mohly být lepší. Například doporučení 50, to se týká článku 33, eh, je eh, trochu matoucí, protože to trochu mate, pokud jde o provádění eh, úmluvy a Jde to v podstatě za to, co je řečeno ve článku 33. Nicméně, pokud tyto problémy necháme stranou, domníváme se, že Evropská unie získala velmi důležité vodítko, které musí brát velmi vážně. E, čas hraje proti nám a proto bych se rád soustředil na tři vybraná doporučení. Nejprve mi dovolte, abych se podíval na článek 11 eh, doporučení, kde výbor eh, volá nebo vyžaduje eh, přeskum v polovině období strategie pro osoby se zdravotním postižením na roky 2010 až 2020. Myslím si, že to je vítaná příležitost, jak provést jakousi inventuru a podívat se na to, jak eh, jsme se tady posunuli od roku 2010, identifikovat eh, aktuální eh, problémy, kritéria a také mm, zdůraznit problémy osob eh, se zdravotním postižením v rámci politiky EU, včetně evropského semestru. A nyní tedy odstavec 50. Druhé doporučení. To je také velmi důležité ustanovení, které se týká eh, ne, eh, samostatného života. Výbor tady doporučuje, aby Unie vytvořila přístup k deinstitucionalizaci, to znamená, aby se přiklonila k deinstitucionalizaci a aby tady využila evropských strukturálních a investičních fondů, aby tu deinstitucionalizaci podpořila. Já si myslím, že i to je je velmi vítaná příležitost kontext a že zároveň eh, si musíme uvědomit, že je to spojeno s určitými riziky, pokud eh, se k tomu správně ne postavíme. Já si myslím, že naše agentura může pomoci EU v tom, aby tedy vytvořila koncept eh, směrem k deinstitucionalizaci. Zároveň můžeme formulovat závěry z naší terénní práce, která se zabývala i přechodem mezi institucionální a neinstitucionální péčí. A závěrem, pane předsedo, mi dovolte, abych se vrátil k ustanovení nebo doporučení, která, které se týká monitorovacího rámce. Rád bych eh, ještě jednou zopakovala to, co právě říkala paní Stevens. Je potřeba, aby eh, tedy eh, ten rámec byl posílen nejen Mm, pro tu nezávislost, ale také proto, abychom tady vytvořili samostatný legislativní rámec, který bude vybaven dostatečnými možnostmi. V tuto chvíli tomu bohužel tak není. Každý z členů té, toho rámce musí poskytnout vlastní zdroje eh, v zájmu dobrého fungování celého toho rámce. Na závěr mi dovolte, abych, pane předsedo, připomněl, že závěrečné komentáře, závěrečná doporučení jsou jedním z momentů v tom cyklickém procesu, který nikdy nekončí. My jsme tedy nyní eh, obdrželi ta doporučení a přesouváme se do fáze provádění. Tato fáze provádění, implementace musí probíhat za současného neustálého dialogu se všemi zúčastněnými stranami a především s osobami se, zdravotními, eh, se zdravotním postižením. Eh, a zároveň se musí musíme držet toho monitorovacího rámce. Je to tedy příležitost, eh, abychom za několik let, až budeme předkládat další zprávu, až budeme dostávat další doporučení, mohli konstatovat úspěch. Samozřejmě, že se nám do té doby nepodaří eh, provést všechna doporučení, ale je potřeba, abychom k tomu přistupovali v dobré víře, s veškerou energií a eh, s velkým angažmá, tak aby další kolo tohoto hodnocení bylo pozitivní. Pane předsedo, vážení poslanci, členové parlamentu, já jsem na začátku naznačil pět eh, nových a důležitých příležitostí, eh, nových situací, ve kterých se Evropská unie eh, nachází. Já si myslím, že je velmi důležité, abychom mm, se stali nositeli dobré praxe protože žijeme v Evropě, kde by všechny osoby měly mít úplná lidská práva. Děkuji. Děkuji. Eh, mám k tomu jeden komentář. Ta žlutá karta, kterou jsem vám předtím ukázal, to nebyl test, ale byla to skutečná intervence, která eh, vznikla proto, eh, my jsme samozřejmě se snažili do toho vnést veškerou naši snahu a v Hamburgu stojí eh, nebo sedí dáma, která eh, překládá všechno to, co je na tabuli a abychom ji příliš nepřetěžovali, dovolil jsem si použít eh, žlutou kartu, tak aby to vůbec mohla všechno přeložit, to, co tedy je zapsáno na plátně. A nyní tady předám slovo paní ombudsmance Emily O'Reilly, prosím. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové. Eh, děkuji eh, zejména panu Stevensovi, že mě pozval k tomu, abychom diskutovali o implementaci konvence OSN a zejména o, závěreč, o závěrech výboru. Jako dohlížecí výbor je ombudsman velice citlivý na potřeby naslouchat, naslouchat odborného výboru OSN eh, souvisící buď s plněním či nedostatečným plněním úmluvy. Já jsem často upozornila na to, že do dohody základní o lidských právech, které platí pro naše instituce, musí být cestovními mapami a ne pouhou dekorací. Musíme se soustředit na konkrétní akce tak, aby umluva nezůstala pouze seznamem přání, nýbrž měla měřitelný dopad na každodenní život osob s postižením paní Kingston a další kolegové z výboru OSN vyhodnotili eh, pravidla a postupy v Evropské unii. Eh, rada bych vysvětlila, jak má eh, kancelář se snažila reagovat na některé faktory. Eh, moje, mojí hlavní funkcí eh, v rámci úmluvy je chránit osoby s postižením tím, že eh, vyřizuji stížnosti, které přicházejí do mé kanceláře. To se týká evropských institucí a agentur. Každý občan či obyvatel Evropské unie má právo obracet se na naši kancelář. Stejně tak, jako orgány působící na tomto území se mohou obracet na naše kanceláře se stížnostním a vyřizuje to administrativa. A abychom, a kaž, je možné zastupovat tuto osobu s postižením. Některé budovy eh, ve kterých pracují zaměstnanci Evropské komise, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík, mají velice těžký přístup k některým kancelářím. To znamená, že evropské instituce nepodnikly dostatek kroku pro to, aby dohlíželi například na dostatek parkovacích příležitostí pro osoby s postižením nacházející se v blízkosti evropských institucích a také nebo jim poskytovaná různé, poskytované tlumočení, i když by bylo žádáno i když evropské instituce eh, se eh, snažily eh, respektovat tyto dohody a proto chceme, aby toto bylo dodrženo při příštích záležitostech. Jiní si stěžovali na potíže, které mají v komunikaci s evropskými institucemi, protože nebyla poskytována informace přístupnou formou. Jeden stěžovatel si stěžoval, že web portál je nepřístupný pro osoby s postižením zraku. Eh, agentura zahájila akční plán, aby se tento problém vyřešil. A v mé vlastní kanceláři budeme být záhy školení, jak zabezpečit, aby dokumenty, které my zasíláme stěžovatelům, byly plně přístupné. A v současné době Eh, uzavírám práci na osobní výběrové kanceláři, eh, kde se chceme zaobírat zlepšením situace osob s postižením sluchu, abychom vytvořili model a tím umožnili také vyšší zaměstnanost osob s postižením v rámci celé Evropské unie, což má velký význam podle mne. Důležité je, eh, abychom se zaobírali pečlivě těmito E, případy. E, bohužel stížnosti, které dostáváme, jsou zatím omezené. Má kancelář se snaží zmapovat situaci, abychom identifikovali, kde je třeba zlepšit viditelnost tak, aby osoby s postižením a organizace mohly nás snadno nalézt. Vím, že mnozí z vás e, jsou s námi v kontaktu pravidelně ale je třeba, abychom zlepšili eh, přístup eh, k našim informacím a individuálním osobám. Z titulu Evropské ombudsmanky jsem zahájila celou řadu strategických eh, dotazníků, abych odstranila nedostatky v evropských institucích. Chceme se podívat na to, jak bude zabezpečeno, že politika soudržnosti bude souladu se základní listinou lidských práv je třeba zinstitucionalizovat také. Eh, bohužel teď je tady snaha spíše institucionalovat osoby s postižením místo toho, aby se jim konkrétně pomáhala. Chci pomáhat komisi za dohlížení členských států v této oblasti. Bylo zároveň řešeno, že komise by měla daleko častěji navštěvovat členské státy a sledovat, jak tyto implementují program soudržnosti a že by měla existovat online platforma tak, aby občanská společnost mohla upozorňovat na porušování Evropské základní listiny lidských práv a já jsem vyzvala komisi, aby tady velice přísně na to dbala a eventuálně adresovala členským státům, které to nedodržují pokyny, protože je třeba zamezit porušováním člen, lidských práv tím, že budeme vytvářet kapacity příslušné ve členských státech, abychom potíže v této oblasti zlepšili. Byla jsem potěšena, že komise reagovala na moji žádost a to naleznete na mých webových stránkách došlo také k vytvoření strategické jednotky, strategického oddělení, které se zaobírá konkrétními případy, které je třeba vyřešit a zapojuje také příslušné výbory. Jedno téma, na které se soustředíme v současné době, je přístupnost webových stránek evropských institucí. Výbor OSN tady zjistil nedostatky, které třeba odstranit. Nedávno jsem napsala předsedovi Junckerovi o této záležitosti, protože většina evropských institucí, orgánů a agentur se snaží získat od komise nejlepší postupy v této oblasti. A my jsme se skutečně zapojili do procesu toho, abychom i naši webovou stránku zpřístupnili ještě daleko lépe. Je třeba, aby bylo naše práce snadno čitelné, eh, pardon, snadno čitelná a zveřejňujeme nejlepší postupy na naší webové stránce a je to přístupné ve 24 jazycích, stále se na tom pracuje. Máme tady také piktogramy a doufám, že tato verze bude záhy moci být zveřejněna. I když i my musíme učinit více v této oblasti. Můj mandát mi nedovoluje pracovat na všech závěrečných připomínkách. Například nemohu sledovat evropské školy, to je mimo můj mandát ale snažila jsem se konstruktivním dialogem s komisí upozornit na tyto záležitosti, aby bylo možno přispívat k financování. Napsala jsem předsedovi John Jevinovi minulý měsíc a tento dopis byl rovněž zveřejněn na mých webových stránkách. Jako členkou monitory, co, monitorovacího rámce E, musím říct, že tady máme ještě obavy ne proto, že tady výbor identifikoval tento rámec jako prioritu. E, tento rámec by měl být v souladu se závěry výboru OSN a proto by bylo užitečné e, požádat o technickou pomoc v této otázce jak já chápu, je to jistě možné v souladu s úmluvou. Mezitím, prosím pěkně, buďte ujištěni, že má kancelář bude pokračovat v rozšiřování povědomí o zlepšování eh, postavení osob s postižením, bude zveřejňovat závěry a budeme také zveřejňovat nedostatky, protože jsme skutečně odhodláni chránit osoby s postižením, abychom jim umožnili být více samostatnými evropskými občany. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám. A jako další za Evropské fórum pro osoby s postižením má slovo paní místo předsedkyně Güntránka. Eh, Dobré dopoledne všem. Budu hovořit lotyšsky, takže vás poprosím, abyste si vzali sluchátka. Eh, šodien esmu šeit, lai pārstāvētu Eiropas Innovatāts Fórumu. Dnes zde eh, zastupuji fórum, Evropské fórum pro osoby s postižením a jsem opravdu ráda, že mohu eh, zastupovat tuto velkou organizaci. Máme eh, pod sebou celou řadu různých organizací, jak na evropské, tak na lokální úrovni. A také máme přidružené partnery. Jsem si jistá tím, že ta pestrost organizací, která je zastřešována EDF, Evropským fórem pro osoby s postižením, nám umožňuje e, reprezentovat opravdu stanovisko osob s postižením jak zde, tak i všude jinde. Je pro mě velkým potěšením zde dnes hovořit v Evropském parlamentu. E, jsem ráda, že mohu být e, přítomna rozpravy k tématu doporučení výboru CRP, CRDP zazněla různá doporučení od předchozích řečníků a my si myslíme, že jde o něco, co je klíčové. První věc, kterou bych chtěla zmínit, je následující. Pro nás, jako organizaci, je důležité, že můžeme být zde a diskutovat o zprávě, kterou eh, navrhla paní Stevens, čímž ji opravdu eh, z celého srdce děkuji za její práci tak toto nám ukazuje, že Evropský parlament se opravdu řídí článkem 4.3. Článek 4.3 uvádí, že stanoviska organizací osob s postižením jsou velmi důležitá a je zapotřebí je integrovat do různých procesů přijímání rozhodování a samozřejmě také do monitoringu. Dnes jsme zde, protože chceme říci, jaké je naše stanovisko, chceme tímto přispět do diskuze a jak už se zaznělo, toto je důležité. Evropské eh, fórum EDF si vysoce cení sítě, kterou vytvořil Evropský parlament pro implementaci této úmluvy OSN. Máme za to, že to je naprosto zásadní pro to, aby úmluva OSN mohla být plně implementována, tato síť. Bohužel, fórum EDF není do této sítě přímo zapojeno. Působíme spíše jako prostředník. Jakožto součást monitorovací sítě. Nicméně máme za to, že pokud budeme vycházet z článku 4.3 úmluvy, tak pro EDF je opravdu důležité, abychom byli zapojeni také do této sítě. A to přímo. Fórum EDF má za to, že potřebujeme, aby náš dialog eh, mezi institucemi EU a organizacemi, které zastupují osoby s postižením, aby byl strukturovanější. To znamená, eh, jde o dialog, který eh, výbor CRDP zmiňuje ve svých připomínkách. Musí být strukturovanější a srozumitelnější.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

Eine Minute. Sonst lasse ich, wenn das nicht funktioniert, lasse ich mir zukünftig einen Schalter einbauen, wo man das Mikrofon abstellt. Kann man? Kann man? Ah, toll. Brando Benefei, eine Minute. Grazie Presidente, desidero ringraziare la collega Stevens per aver impostato il lavoro in maniera eccellente. Eh, dato l'esiguità del tempo sarò molto diretto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 79 dafür, dagegen Enthaltungen. Abgelehnt. So. Soll das überprüft werden? 79? Non, non. Je disais de temps en temps, vous pourriez nous en laisser un. Nous, on n'est pas aussi sectaires. Also, machen wir weiter mit 80. 80 dafür, dagegen